z dnešního jednání předložíme parlamentu ke schválení na začátku dalšího plenárního zasedání, pokud nebudou žádné připomínky. Předložila bych to společně s těmito usneseními, které jsme přijali na dnešním plenárním zasedání všem těm orgánům a osobám, které jsou zaznamenány v našem usnesení. Tím končím dnešní zasedání.